a pánové, nyní budeme pokračovat a přejdeme k poslední zprávě. V níž jde o zásadu rovného zacházení pro muže a ženy. Jde o uplatňování směrnice 2007-72. Paní zpravodajkou je Teresa Riera Madurel. Má čtyři minuty na představení své zprávy. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Tato směrnice pozměňuje směrnici z roku 78. Podle amsterdamské smlouvy po různých eh, soudních rozhodnutích a po dalších eh, událostech byla tedy, tedy tato směrnice obnovena. Je tam definice pro přímé a nepřímé obtěžování, sexuální obtěžování a e, diskriminace. Jsou zde garant, zaručena pracovní práva také v souvislosti s rodičovskou dovolenou. Členské státy musí zřídit orgány pro rovné zacházení s ženami a muži a musí také vést sociální dialog tak, aby zajistili, že v oblasti práce budou přijaty eh, příslušné kolektivní smlouvy tak, aby se rovně zacházelo s muži a se ženami. Potom se zde také upravují nevládní organizace, nebo opravují se tyto, opravují se tyto otázky v oblasti neziskových organizací, nebo tedy těch eh, orgánů pro rovné zacházení si s muži a ženami. Naše hodnocení nebylo jednoduché. Všechny členské státy by vlastně měly provádět tuto smlouvu v rámci dané lhůty. Potom by naše práce byla jednoduchá, ovšem tak tomu nebylo. Lhůta pro provádění směrnice eh, končila v roce 2000, byla v roce 2005 a komise proti těm členským státům, které nezaslaly příslušné sdělení, zahájila řízení pro porušení smlouvy a vzhledem k tomu, že je to velmi komplexní téma, velmi komplexní směrnice, tak komise konstatovala mnoho problémů s prováděním. Původně se zamýšlelo vyřešit tyto problémy v rámci dialogu, ale abychom měli obsáhlejší údaje, eh, a abychom mohli mít rozumnější zprávu a po informacích od komise, od národních parlamentů, po té, co jsme obdrželi informace od kolegů z frakcí, po té, co jsme schromáždili všechny tyto poznatky, vypracovali jsme tuto zprávu tak, abychom tedy zhodnotili provádění v jednotlivých členských státech. Spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem hrála rozhodující roli pro dobrý průběh naší práce. Bez eh, pomoci národních parlamentů a příslušných orgánů by nebylo možné vypracovat zprávu takto obsáhle. Bez dobré spolupráce s, výkon, eh, s komisí by to bývalo také nebylo možné. Děkuji výboru pro ženská práva a vůbec všem, kteří mě podporovali. Chtěla bych děkovat, poděkovat také stínovým zpravodajům. Od samého počátku jsme chtěli mít eh, užitečnou práci, která by byla v duchu koncenzu. Chtěli jsme pořídit určitý snímek eh, stavu situace v souvislosti s touto velmi důležitou směrnicí. Členské státy musí své předpisy v oblasti rovného zacházení eh, s muži a ženami na pracovním trhu vylepšit. To je důležité pro nás, pro, pro nás, pro všechny v Evropě. Eh, je tady rozdíl eh, mezi zaměstnáváním mužů a žen ve výši 28,4 Pro rok 2010 zde byl stanoven cíl navýšit toto na 60 Já si myslím, že na to musíme členské státy pořádně upozornit a potom můžeme být spokojeni. Děkuji. Slovo má paní komisařka. Thank you, president. Děkuji vám, pane předsedo. Komise vítá zprávu parlamentu o této velmi důležité směrnici a děkujeme paní Madurel za její usilovnou práci. Tato směrnice je velmi důležitým nástrojem pro boj proti diskriminaci pohlaví v oblasti zaměstnávání, odborného vzdělávání a postupu v zaměstnání. Myslím, že Díky této směrnici se zlepšila komunitární legislativa v této oblasti, definují se tam typy diskriminace, ale je tam obsažena celá řada inovativních právních řešení. Jsou tam obsaženy podmínky pro lepší zacházení s těhotnými ženami a s ženami na mateřské dovolené, podmínky pro spolupráci sociálních partnerů a nevládních organizací, zlepšení podmínek pro ženy na pracovištích a také zřízení orgánů na sledování situace. Víme, že v Evropské unii ještě pořád existuje v oblasti zaměstnávání celá řada nerovností. Ukazuje se tam na úsilí členských států, sociálních partnerů a nevládních organizací a zdůrazňuje se potřeba pro plnou implementaci této směrnice. Může se tím přispět k lepšímu v souladu s touto směrnicí a také k lepšímu povědomí o legislativě Evropské unie této, v tomto smyslu. Komise jako strážce tomu strážkyně legislativy bude sledovat implementaci této směrnice ve členských státech. Jde tady také o udržení dialogu se členskými státy s ohledem na žaloby u Evropského soudního dvora v případě nedodržování podmínek vyplývajících z této směrnice. Pokud to bude eh, schváleno, komise přijme první polovině tohoto roku zprávu o aplikaci této směrnice ve všech členských státech a samozřejmě výsledky této zprávy rádi předáme parlamentu a radě. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko. O této zprávě se bude hlasovat ve čtvrtek a tím, dámy a pánové, jsme se dostali na konec našeho programu. Zítra 13. ledna v 9 hodin bude zasedání parlamentu pokračovat. Těším se na vaši účast.